já myslím, že ale nejlepší je tedy být tady, takže za to děkuji. E, konference e, předsedů, která se týká jmenování delegací, tak zde bych chtěl připomenout, že termín pro pozměňovací návrhy e, je 10 hodin dnes. A hlasovat se bude v průběhu dnešního hlasování. Kolejným punktem pořádku dne. 12. hodině. Další bod programu, nebo první bod programu, to je prohlášení Rady a komise.